La seduta è aperta. Zahajuji plenární zasedání a než zahájíme program, tedy prohlášení rady, tak bych chtěl informovat poslance a poslankyně, že vzhledem k situaci s balíčkem mobility, kde bylo předloženo 1224 pozměňovacích návrhů, a mimo jiné je to je zde vysoký eh, počet žádostí o splitvou, tedy o oddělené hlasování a dílčí hlasování. Poté, co jsem konzultoval s předsedkyní výboru TRAN, tak aplikuji článek 155 eh, jednacího řádu a postoupíme zpět tuto agendu výboru TRAN tak, aby vše nepřipravil tak, jak má. Eh, to znamená, abychom poté mohli hlasovat efektivně, s plným vědomím a jasně. Jde o rozhodnutí, které jsem přijal vzhledem k eh, různým požadavkům a e, včetně požadavku, abychom zde aby zde nedošlo ke zneužívání těch pozměňovacích návrhů, ale hlavně, aby to hlasování u těch klíčových bodů jasné a explicitní. Také jsem i takto rozhodl e, v úctě k členům tohoto parlamentu, kteří nejsou přece nuceni dlouze e, hlasovat o pozměňovacích návrzích, které ani neměli možnost zanalizovat, prostudovat a takže mm, i zde potom, jak jsme to i viděli dříve, tak zde potom je vysoká možnost nebo vysoké riziko eh, chybovosti. A podle 206 eh, mm, žádám výbor TRAN, aby se naléhavě, urychleně eh, sešel, tedy mm, zde, aby předložil Eh, výsledek co nejrychleji, tak abychom mohli hlasovat na příštím dubnovém plenárním zasedání, tedy dubnová plenárka 1, první v Bruselu podle slánku 155 hm, hm, navrho, na jedacího řádu, takže zde máme žádosti o dílčí hlasování a zde, pokud nedostanu eh, pozitivní vyjádření alespoň od třetiny, eh, tak o těchto návrzích se jinak hlasovat takto nebude. Takže poté pokud budou zde další ža, ža, a nebude možné dále žádat. Já jsem přesvědčen, že výbor TRAN bude schopen splnit tento úkol a také vás informuji, že ve světle tohoto rozhodnutí, to znamená tento bod zpět postoupit výboru TRAN, aby vyřešil problém s pozměňovacími návrhy, tak žádost k, podle stánku 80, 187 jednacího řádu, takže vlastně již tato žádost je Eh, eh, mm, je pase, je zastarala, protože já jsem takto rozhodl. Prosím, mm, slovo má pan Hertik. Děkuji, krásné, hezké ráno. Pane předsedo, samozřejmě jedná se o vaše rozhodnutí a my ho respektovat musíme. Já jen dávám na zvážení, že pravidlo 75 hovoří rovněž o tom, že ve výboru, kde třetina jeho členů může rozhodnout, zda se pozměňovací návrhy mohou opět dostat do parlamentu. Toho určitě dosáhneme, takže za týden se ocitneme v úplně totožné situaci jako dnes, protože bohužel se to na výboru pro dopravu nevyřeší tak, jak vy si to představujete, pouze se to prostě odsouvá do budoucna. Tak, jak eh, máme stanoveno v jednacím řádu, tak já jsem konzultoval s předsedkyní výboru TRAN, která mi řekla, že je schopna toto zrealizovat. Kelonen. Arvoisa herra puhemies, ihan tekninen työjärjestyskysymys. Äh, Pane předsedo, Dovolte mi technickou poznámku na téma Brexitu. Článek 175 To je text, který byl předložen výboru. Jaká je tedy specifická situace v dané věci? Konkrétní záležitost nevzešla z jednání výboru. Táže se tedy, jak to bude pojato z hlediska jednacího řádu. Ano, my nebudeme o tom tady eh, otevírat nějakou rozpravu. Přece jenom vás informuji o rozhodnutí, které jsme přijali podle jednacího řádu a poté, co jsem konsultoval a vyslechl si předsedkyni výboru pro dopravu. Problém je velký počet pozměňovacích návrhů a žádostí o dílčí hlasování. A poněvadž zde máme eh, informace, které ukazují, že by mohlo dojít k přetížení a že určitá část pozměňovacích návrhů také navíc má obsah, který je velice významný, takže to není otázka filbustering, ale je to prostě realita. Bude těžké to takto projednat, je to komplikované, proto já nechci, abychom eh, hlasovali čtyři tisíckrát přece, lepší přece zde eh, akceptovat tady vstřícný postoj výboru teda na příští týden a pokud nebude řešení, tak budeme hlasovat o všech jednotlivě, ano. Ale mně jde o to, abyste mohli hlasovat seriózně, vzhledem k tomu, co se stalo tuhle a kdy se rozhodlo třeba většinou jenom o dva hlasy. A teď, když máme třeba tři tisíce hlasování, no tak pak se hlasuje a nikdo už neví o čem. A mm, zde je mm, třeba tedy se pokusit to nějak seskupit, tyto pozměňovací návrhy. A EKR mm, e tedy chtěli, abychom hlasovali o všech jednotlivě a abychom měli ještě spoustu žádostí o dílčí hlasování. Takže já si myslím, že to by nebylo spravedlivé nebo správné takto hlasovat. E, tak proto, ať výbor pro dopravu udělá svoji práci, jak má a uvidíme na, e, v Bruselu na miniplenárce, zda se budeme hlasovat tedy pokud bude třeba hlasovat 6 eh, eh, tisíckrát, tak to uděláme, ano, ale já mm, chci, aby všichni mohli hlasovat eh, seriózně. Takže dnes o tom nebudeme takto vést rozpravu a určitě paní Dali mě udělá to dobře, ujistila mě o tom a poté budeme hlasovat o výsledku, který nám předloží výbor pro dopravu. A pokud nám výbor pro dopravu předloží 6 tisíc návrhů, tak budeme o nich hlasovat. Tak toto uděláme. Tím uzavírám tuto debatu a přejdeme nyní k otázce rady. Podle programu máme zde společnou diskuzi o ne, o balíčku ne, já se omlouvám, o balíčku ne prohlášení Rady a komise o závěrech Rady z 21. a 22. března 2019. Já se omlouvám, eh, mm, protože já se omlouvám do, za toto ten sklus Donaldovi Tuskovi a Jean-Claude Junckerovi. Já vím, že balíček mobility vzbuzuje velké vzrušu, vzrušené diskuze, máme zde spoustu různých zájmů. A, takže proto jsem vás jsem musel o tom tady eh, informovat parlament a tak to se to spozdilo, takže Donald Tusk má slovo. Děkuji. Děkuji, pane předsedo, vážení poslanci Evropského parlamentu. Jarní Evropská rada projednávala stávající situace v Evropě ve světle rostoucí celosvětové konkurence. Přední představitelé se dohodli na tom, že další růst je klíčový pro eh, prosperitu a naši roli a upevnění naší role. My jsme z tohoto důvodu podnikli několik kroků. Za prvé, Evropská rada se shodla na tom, že jednotný trh musí být posílen a prohlouben s zvláštním důrazem na digitální a eh, digitální ekonomiku a ekonomiku služeb nelze připustit, aby se vytvářely další překážky. Komise byla vezvána k tomu, aby do března 2020 vypracovala dlouhodobý akční plán pro lepší naplňování pravidel jednotného trhu. Za druhé, projednali jsme, jak řešit otázky, které v tuto chvíli eh, řeší evropský průmysl. Jde o miliony pracovních příležitostí v Evropě a komise z tohoto důvodu má představit vizi týkající se eh, budoucnosti průmyslu, včetně konkrétních opatření. Za prvé, Evropská unie musí dále rozvíjet svoji digitální ekonomiku a zvláště se soustředit na data a umělou inteligenci. V tomto kontextu jsme podpořili jednotný postup z hlediska zabezpečení sítí 4G. Včera komise předložila doporučení v dané oblasti a v neposlední řadě jde o obchod. Evropská rada bude nadále podporovat ambiciozní vyvážený program Eh, volného obchodu a rovných podmínek. Přední představitelé se shodli na tom, že je třeba nadále jednat o nástrojích eh, veřejných nabídek, snažit se o rychlé nasazení jednotlivých nástrojů v rámci společného prohlášení z 25. července 2018 mezi EU a USA. Rovněž jsme jednali o našich eh, jednáních s Čínou, Příští měsíc bude summit EU-Čína, ale i další jednání nás čekají s předními představiteli Číny a proto bylo potřeba se dohodnout na koordinovaném evropském přístupu k celé věci. Vypracovali jsme pozitivní stanovisko, které se opírá o bilaterální dohodu, jež zapracovává i otázky obchodu. Máme klíčové zájmy na obchodních tocích a vyvážené obchodní bilance. Tento systém bude úspěšný v případě, že bude pohotově aktualizován. Z, Evro- z hlediska Evropské unie to znamená reforma VTO, která by změnila průmyslové dotace a pobídky což je jedna z priorit. Chceme v této věci přesvědčit Čínu a jsem přesvědčen o tom, že bychom tyto snahy neměli vzdávat. Pokud jde o bilaterální otázky, tak bychom rádi dokončili jednání o investičních dohodách a to již v příštím roce. Všech budeme projednávat s Čínou na nadcházejícím summitu a pochopitelně nemohu si představit, že by nezazněla lidskoprávní otázka. Možná jsem staromoudní, ale stále se domnívám, že lidskoprávní otázka je nadále alespoň tak důležitá, jako je otázka obchodu. A dále přední představitelé chtějí řešit otázku změny klimatu. Ačkoliv se jich názory různí, je zřejmé, že je to téma velice důležité. A již v červnu se k němu budeme opět vyjadřovat. Ministři mají podnítit práce na dlouhodobé strategii EU ve věci změny klimatu tak, aby se naplnily cíle pařížské dohody. A nyní k otázce Brexitu. Jak požadovala premiérka Mayová, Evropská rada rozhodla o tom, že odsouhlasí takzvanou Štrasburskou dohodu. Přední představitelé zvážili eh, požadavek Spojeného království na prodloužení období podle článku 50. Máme zde k dispozici dva scénáře. Za prvé, pokud dohoda o vystoupení bude schválena britským parlamentem v tomto týdnu, tak Evropská rada se shodla na technickém prodloužení do 21. května. Za druhé, pokud eh, smlouvu o vystoupení britský parlament tento týden neschválí, tak Evropská rada se dohodla na prodloužení do 12. dubna s tím, že se předpokládá, že Spojené království do té doby nastíní svoji představu o dalších krocích. A jak jsem eh, řekl, Evropská rada Eh, má za to, že 12. května je zásadní termín, a to z hlediska účasti Spojeného království na evropských volbách. Je to nové datum Cliff Edge a do té doby se Spojené království může rozhodnout, zda přistoupí na dohodu, nebo se rozhodne proti dohodě, nebo se prodlouží období či zruší jednání podle článku 50. A dovolte mi jednu osobní připomínku na adresu této sněmovny. Před zasedáním Evropské rady jsem říkal, že bychom měli být přístupní dlou, delšímu prodloužení, pokud si Spojené království bude chtít eh, rozmyslet strategii Brexitu, což znamená, že by se eh, Spojené království účastnilo evropských voleb. A tehdy zaznívaly hlasy, že by to bylo škodlivé, či pro vás nebo některé z vás eh, nepříznivé. Dovolte mi říct, že takovéto smýšlení je nepřijatelné. Nemůžeme zklamat 6 milionů lidí, kteří podepsali petici na zrušení článku 50. Je to jeden milion lidí, kteří se snažili o setrvání v Evropské unii a prosazovali to demonstracemi. Možná mají za to, že potom nejsou dostatečně zastoupeni britským parlamentem. Musí mít však pocit, že jejich zájmy hájíte vy, pokud je nehájí parlament britský. Jsou to totiž Evropané. Děkuji. Děkuji vám a další na seznamu je pan Juncker, eh, předseda. Ano, dobrý den, pane předsedo, dobrý den, dámy a pánové. Eh, tady na, před námi je eh, týden bohatý na události, což tedy mě vybízí to komentovat my máme za sebou radu, summit minulý týden, eh, kdy byly předloženy elegantně všechny návrhy závěrů ze strany pana předsedy rady a já tedy eh, tudíž nemusím se k tomu moc vyjadřovat. My jsme hodně diskutovali o Číně. Eh, diskuze o Číně byla méně komplikovaná než debata o Velké Británii. Ano, Já jsem již některým z vás říkal, že kdybych eh, Velkou Británii eh, eh, připom, připodobnil svinze, tak by to byla svinga, která by se rovnala takové otevřené knize a uvidíme, jak ta otevřená kniha, jestli se bude chovat jako svinga, nebo jestli promluví. My jsme hodně diskutovali i o Číně. Komise 12. března předložila strategii a mm, tento materiál byl příznivě přijat. Žádný šéf vlády se nevyjadřil proti těm hlavním liním strategie vůči Číně, což jsme předložili eh, k diskuzi radě a včera eh, na pozvání pana prezidenta Macrona po dohodě s paní Merkelovou jsme Eh, jsme jasně to i deklarovali vůči prezidentovi Číny. Chceme, aby všichni dobře pochopili v Evropě i v Číně, že jsme strategičtí partneři, že jsme ale i konkurenti a rivalové. Já jsem eh, to konstatoval během některých rozhovorů, že naši čínští přátelé nemají rádi ten výraz rivalové, ale to je kompliment Přece my jsme rivalové, konkurenti a tudíž jde o to eh, jednat tak, aby Evropa se eh, nezdála, mě eh, byla jako Evropa zavřená, ale otevřená, což má své okamžité důsledky. To znamená, chceme, aby evropské podniky měly svá práva, mohli za normálních podmínek konkurovat čínským v Číně. Stejně jako bez jakýchkoliv limitací Čína může mm, se ucházet zde v Evropě. Takže my respektujeme Čínu, ale chceme také, aby Čína respektovala nás. Takže obchodní přístup, který je charakterizován reciprocitou. Když chceme, abychom rychle se dohodli na smlou, investiční smlouvě, tak eh, chceme, aby Čína byla eh, eh, vstřícná, co se týče třeba ochrany geografických označování a chtěli bychom, aby pracovní skupina, která byla vytvořena tedy mezi Čínou a EU, tak, tak pracuje na reformě eh, mm, Světové organizace obchodu, tak aby eh, jak si eh, postupovala vpřed, ne tedy jako šnek, ale určitou rychlostí. Takže a k Brexitu bych neřekl nic, protože vše již bylo řečeno. Merci, Eh, děkuji, pane předsedo Evropské komise, takže děkuji za to, že jste dodržel čas. A nyní hned dám slovo panu předsedovi Evropské lidové strany, panu Manfredovi Weberovi. Pane předsedo parlamentu, pane předsedo rady, pane Junkre, kolegové, kolegové. Děkuji za kvalitní rozhodnutí ve věci Brexitu, pane Tusku. Myslím si, že se jednalo o kvalitní rozhodnutí, protože je pravdou, že prodloužení bez vyjasnění by nemělo nastat a zároveň jsme vše dovedli k určité jistotě pro 440 milionů Evropanů v otázce evropských voleb. Takže jak právní, tak politická jistota, to je dobře. A jinak chci navázat na to, že i ti, kteří bojují za druhé referendum, případně za revokaci článku 50, jsou na naší straně a musíme na ně myslet. Ano, já jim držím palce, ale v současné době jsme v takové situaci, že celý stát eh, Spojené království chce opustit Unii a je důležité vysvětlit i našim občanům, proč by tedy měla země, která Unii opouští, rozhodovat o budoucnosti Unie? I to je otázka na stoje a proto se rada rozhodla eh, o vyjasnění situace a bez ní nic neprodlouží. Byl kvalitní krok. My vám přejeme hodně zdaru. Pokud se to podaří, tak budeme rádi. Eh, všechny možnosti mají eh, Britové na stole my jsme jim vyložili karty na stůl, oni se musí rozložit, rozhodnout. Druhá záležitost se týká ekonomiky. Tady bych vám chtěl říci, že my plně podporujeme tu myšlenku investic do jednotného trhu, podpory ekonomie, podpory do inovací, o tom není pochyb. A rovněž i čínská otázka musí být prioritou právě v období příprav na summit. A já jsem vděčný za to, že všichni sdílíme tu výchozí pozici, která spočívá v tom, že Mm. spolupráce s Čínou musí být založena na principech a hodnotách. Ano, ta eh, soutěživost, ta je založena možná na politických záležitostech, na našich eh, základních hodnotách, jak si představujeme uspořádání společnosti ale to vždy musí stát u kořene našeho dialogu s Čínou. Potom je tady ten pragmatický přístup klimatické změny. Čína stále ještě eh, chce dodržet závazky pařížské dohody. Pak eh, volný obchod. Čína tvrdí, že je zastánkyní volného obchodu a proto i sdílíme tu pragmatickou stránku. Ale ten třetí bod eh, tam je varování před naivitou. Nebuďme naivní, chraňme si vlastní průmyslová odvětví, hájme je, dejme jim prostor a rovněž, co by EPP, se domníváme, že bychom měli znovu rozjet tu myšlenku evropských šampionů a e, rovněž e, umožnit e, evropské ekonomice, aby mohla být skutečně konkurenceschopná. A pak ještě poslední záležitost, neméně důležitá základní práva. Vážený pane Tusku, pane předsedo, my se už pár měsíců bavíme o článku 7 vůči Polsku, vůči Maďarsku a dosud se zdá, na radě nebyl prostor o tom hovořit. Toho já lituji. Moje strana to jste možná registrovali, se touto otázkou eh, intenzivně zabývá a nakonec jsme se rozhodli suspendovat Fides, jednu z našich členských stran a eh, stáhnout, tedy zabránit jim v hlasování. To ale nestačí. Tady eh, parlament podporuje většinově nasazení článku 7. A já doufám, že by se to mohlo stát tématem i dalšího zasedání rady. Musí se to stát. E, jde o to, že se o tom hodně hovoří, ale nyní se to musí projednat oficiálně a proto vás tomu chci vybídnout. Stejně jako my strany se tím zabýváme. Sociální demokraté mají rumunské e, přátele, o nichž e, hovoří. Jde o to, že my je podporujeme, ale zároveň musíme říct dost, když už je to třeba my stojíme při článku 7 a shodujeme se v tom, že by neměl být nasazován příliš rychle ani svévolně, ani bez řádné eh, promyšlené politiky. Ale nyní už jsme to navrhli, mnozí kolegové se tím hloubkově zabývali. Jde o nezávislost posuzování a zajištění toho, že možná by mohlo dojít k sestavování každoroční zprávy a tam by se mohly zkoumat nikoli pouze evropské státy, ale všechny unijní státy Eh, musí pod lupu. A pak by mohl nastat určitý automatismus v tom, že jakékoliv zásadně odchýlení by mohlo vést k posuzování případného spuštění článku 7 a rovněž, že by tam měly být i mm, určité finanční prostředky eh, k hájení evropských hodob eh, dohod i Čínu v praxi přesvědčíme o tom, že jsme zastánci lidských práv a základních hodnot pouze tak, že je budeme uplatňovat i u sebe doma. Proto obracím se na vás, pane předsedo Tusku, zařaďte eh, otázku eh, těchto států na pořad svého jednání, aby to, co už bylo projednáno zde, se projednala i u vás. Bulman, prezident. Slovo má Udo Bulman, mm, předseda socialistické skupiny. Pane předsedo, kolegové, kolegyně. Ještě dva dny nám zbývají. Stále ještě dva dny, než nastane ten den toho původně zamýšleného Brexitu. Pane předsedo Tusku, to rozhodnutí bylo správné, že Evropská rada v té situaci se postarala o to, aby zabránila nejhoršímu. Ale já si dovolím dnes takovou otázku dva dny před původně plánovaným termínem vystoupení. Tady se obracím na brexitéry. Kdy konečně se slušně omluvíte všem britským občanům za to, co jste jim spáchali. Kdy konečně se zachováte slušně a přiznáte, že vlastně nevíte, co děláte, že jste všemi možnými lžemi a dvojsmyslnostmi dovedli z vaší vlastní zemi do situace, kde už nikdo nezná cestu ven, kde se hovoří i o um, i v tom nejlepším scénáři o příšerný pokles životní úrovni. Takže jde o to, že má tady někdo kontrolu, vy si zkuste držet pod kontrolou vaše lži a postavte se čelem k britským občanům a přiznejte se jim k tomu, jak jste to navařili. Děkuji, pane předsedo Tusku. Já vám velice srdečně děkuji, jak se zastáváte evropského občanství. Bylo to čestné a to zde musí zaznít. My jsme Evropané. Nikdo nikdo nesmí klamat britský národ ani mu vykládat lži, protože dokud nevystoupilo, tak má možnost se podílet na evropských politikách. A pokud vláda si s tím neporadí, pokud situace bude patová i nadále, tak tam je opravdu jediná šance to vyřešit, totiž otázat se národa. Já vím, proč vy už to nechcete, protože vy se bojíte toho, co se tam může odehrát, protože už budete mít utrum s vašimi eh, eh, s vaším knováním britský lid je zde suverénem. Při nejmenším v této situaci už to nejde vyřešit jinak. A ještě si dovolím říci, přirozeně se domnívám, že vývoj v Británii zastínuje mnohé, čím bychom se měli zabývat a doufám, že další summit 9. května se už bude muset zabývat těmi imperativy, totiž nového nastartování hospodářského vývoje v Evropě musíme hovořit o hospodářství, které jednak chrání planetu, chrání její klima a zároveň dává všem občanům férovou šanci žít, vydělávat a tím se musíme zabývat my sebevědomně a silně. Pouze v té situaci se nám podaří zvládnout situaci i s Čínou realisticky, když se na to podíváme, tak vidíme, že nám po boku dlouho rostl obrovský gigant, hospodářská velmoc a to už nemůžeme přehlížet, ale nebudeme-li mít sebevědomou linii vlastního rozvoje, tak si s tím neporadíme a moje politická skupina se na to bude dívat takto a podpoří to takto. Nyní má slovo eh, předseda EKR, pan Legutko. Uh, Mr. President, uh... Vážený pane předsedo, dámy a pánové, vždycky jsou špatné zprávy vyváženy dobrými, dobrými zprávami. Dobrá zpráva je, že Evropská rada stanovila jasný harmonogram, na který z pana království přistoupilo a doufáme, že se podaří najít řešení. Ale potom Ponechme Británii Britům. Já se obávám o Evropskou unii. Špatná zpráva spočívá v tom, že Evropská unie zdá se nadále pokračuje v prosazování podobné politiky od, odstrašování což spočívá ve dvou prvcích. Jednak potrestat Spojené království tím, že nebude dohoda, to znamená, že nikdo si v budoucnu nedovolí postupovat obdobným způsobem. A za druhé, je zde snaha ponížit Spojené království tím, že se je snažíme podnítit v tom, aby se Brexit anuloval, tím, že tlačíme k tomu, aby uspořádali nové referendum. Eh, argument spočívá v tom, že většina pro Brexit byla jen o trochu větší, ale kdyby to bylo naopak, tak by ten argument byl stejný a příslušný verdikt by zde byl pro, považován za něco naprosto nezvratitel, nezvratitelného a závazného navždy. A to ani neupozorňuje na to, že uspořádání eh, referenda tohoto typu je zvláštní praktikou eh, Evropské unie. To je tedy eh, jedna věc. Pak je zde špatná zpráva v tom, že si někteří sami sobě gratulují jak jsme dnes eh, slyšeli. Ale to není čas gratulovat eh, sám sobě. Pane předsedo Junkre, pane předsedo Tusku, musíme si to přiznat, že tohle je nejobtížnější období v, za evropskou integraci a Brexit je jenom jednou z krizí, jednou z řady krizí a všichni ti, kteří činí zásadní rozhodnutí v Evropské unii, jsou spolu zodpovědní. Nenechte se zmást iluzí. Celou řadu těchto eh, rozhodnutí eh, jste zavinili sami a pan pre- prezident Macron nedávno zaslal dopis všem v Evropě a navrhoval něco podobného. To znamená více centralizace a zvláštní na tom je, že tomu říkal uh, Evropská renesance zřejmě nerozumí slovu renesance. Možná by bylo lepší říkat eh, evropské šero než renesance. Samozřejmě hodiny tikají a všichni se to uvědomujeme. Čekáme, jak se situace vyvine v Londýně, doufáme, že se vyvine ale měli bychom být připraveni na všechny možnosti a měli bychom být připraveni na vše. A to je součást celého problému. Ať už je výsledek jako, jakýkoliv, měli bychom se k rozhodnutí britského lidu stavět vstřícně, ať už bude jakékoliv. Ovšem hodiny tikají a Čas běží i nám, dámy a pánové, i Evropské unii a měli bychom naslouchat voličům v Evropě, to znamená voličům a že jich je stále více, kteří volají po změně, potom, aby změna nastala. Děkuji. Eh, a nyní má slovo předseda ALDE, pan Froštat. Zaprvé chci říci panu Legutkovi, že se úplně mílí, nějaký smysl, eh, že to má smysl trestání Velké Británie. To ne, přece my respektujeme velký národ, což Velká Británie je, ale víte, v čem je problém? Problém ponížení a trestání je, to jsou Toriové. Ti ponižují britský lid. A mm, vy ani eh, tam nejste ve vaší frakci, vidím. Jedně pan, eh, vlastně pan Faráš, on to mě překvapilo. Já mě řekli, že snad někde pochoduje po Británii. On je tady. Ani, kolik jste ušel milí? Dvě? A vy tady sedíte a nepochodujete nikde. Takže eh, zná, znáte Phila Marshalla? Ten eh, v první světové válce seděl v kanceláři v Londýně a vy sedíte tady a vaši lidé eh, ti pochodují a protestují doma a vy sedíte tady, takže takhle vy eh, se, jste se zhostil odpovědnosti. Dobře, chci připomenout slova Winstona Churchilla, který řekl, že já ocituji, úspěch je schopnost Eh, jít od jednoho krachu ke druhému, bez toho, aniž by člověk přišel o svůj entuziasmus. Já si myslím, že to ta citace Winstona Churchilla úplně eh, dnes lze aplikovat na eh, premiérku Mayovou britskou politiku a House of Commons, protože dnes odpoledne, milí kolegové, v hm, House of Commons, v dolní sněmovně, pokud to předseda dovolí, to je jejich systém, tak bude na stole 60 eh, variant Brexitu. Takže vidíte, jak jsou nadšení. Určitě eh, o něj nepřišli tak jak říkal Winston Churchill. Teď vážně, po, všech, eh, po všem tom negativním vyjádření House of Commons, pro, kteří brečí poslanci hlasovali proti dílu, proti no dílu, proti druhému referendu, takže teď snad se jeví světelko na konci tunelu, protože s tím, že vlastně poprvé, když se odsouhlasí amendment, pozměňovací návrh, tak snad teď se rýsuje řešení, eh, kdyby průřezově mezi sebou spolupracovali laboristi a konzervativci. Já si myslím, že to je existenciální záležitost přece. A o Brexitu lze rozhodnout pouze na základě schody stran v parlamentu, tak jak my to děláme tady v Evropském parlamentu. A já doufám, doufám, že cesta vpřed dát jim tedy čas do 11. dubna, tak u... většina v House of Commons v dolní sněmovně bude hlasovat pro jednu z těch variant, tedy mezi těmi, kteří chtějí zůstat mezi těmi, kteří chtějí rozumně opouštět Unii. A zde já tady nepočítám ty, kteří chtějí odejít bez smlouvy, protože to není vůbec zájmu země. Ale je zde mocenský boj i uvnitř konzervativní strany, jak jsme to viděli v posledních den. A já mohu, myslím, jasně říci, pane předsedo, ve jménu celého parlamentu, že jsme vstřícní, otevření dohodě s Británií, že my jsme otevření ke změnám eh, politické deklarace ve dvou smyslech. Za prvé, v tom smyslu, že chceme, aby to bylo závaznější pro obě strany, tedy pouze deklarace. A za druhé, můžeme do té politické deklarace Mm, zakotvit nějaký intenzivnější vztah mezi EU a Spojeným královstvím, eh, tedy pevnější než to, co tam máme teď, tedy ten hlubší vztah, také určitě i zareaguje na to, co jste řekl, pane Tusku. Nějakým způsobem vlastně to bude eh, takový zárodek eh, pro vztahy do budoucna. Já nejsem zas takový velký optimista jako vy. Já osobně jsem názoru, že ne teď, ale do budoucna, pro budoucí generace určitě eh, bude platit, že budou chtít se vrátit do rodiny evropských států, budou chtít vstoupit do EU a nezůstat mimo EU. Ale to nebude hned teď. To bude později. A ten zárodek tady vytvoříme. Máme, vlastně když to začalo. Milion lidí nebo pět milionů lidí eh, v Londýně a tedy ty petice. A poslední bod, práva občanů. Já si myslím, pane Barniere, pane Junckere, ano, Británie se jednostranně zavázala, že bude respektovat práva občanů podle smlouvy o vystoupení. A teď je to na vás. Pan Barkley hovoří o jednostranném prohlášení, že udělají to tež pro Brity na eh, zde. Takže je třeba teď s panem Barklem a vámi eh, se mm, diskutovat o tom, jak to sformalizovat a to co nejrychleji, tak aby v každém případě, ať se stane cokoliv, tak například, eh, když nebude žádný, žádná dohoda, tak aby aspoň občané nebyli obětmi této hry. Děkuji. Za zelené má slovo pan Smith. Uh, Děkuji, pane předsedo. Dobré dopoledne. To je tak smutný okamžik. Brexit, taková tragédie. Měli bychom pracovat na tolika věcech, na tolika tám, tématech. A naše pozornost je zbytečně roztřištěna. Je to proto, že Spojené království i v tuto chvíli, na poslední chvíli, není schopno se rozhodnout o tom, co žádá. Pokud jde o článek 50 eh, premiérku Mayovou, tak stále ještě nevíme, co vlastně chtějí a vidíme to i ve Westminsteru. Stále se snaží eh, o eh, nějakou dohodu z, z hlediska Skotska, z hlediska každé strany ve Skotsku, kromě konzervativců. Všichni se domnívají, že bez Brexitu není Brexit. Takže prosím, kolegové, nezavírejte nám dveře. Řada z nás se snaží to všechno eh, ještě zvrátit, abychom zůstali v této rodině národů. Ale možná je to můj poslední projev po 15 letech. Nevíme, co je budoucnosti Spojené králo, království. Nevíme nikdo, jaká naše budoucnost. Vidíme, jak zrůstá populismus. Já nevím, jak bude vypadat Spojené království, ale vím, že Skotsko to je evropský národ. My slavíme svobodu po, pohybu, slavíme solidaritu a Skotsko chce být součástí tohoto všeho, tohoto celku. A vy jako profesionálové víte, že je potřeba uctívat eh, ústavu z Paného království. Já to také uctívám, musíme tedy uctívat a respektovat i ty eh, příslušné osoby. Já to tak eh, činím, i když postupují proti naší vůli, proti naší demokratické vyslovené vůli. A jediná možnost je potom pro nás nezávislost a já nechci, abyste se pouštěli do vměšování se do domácích diskuzí. Já vás žádám o to, abyste nechali rozsvíceno tak, abychom viděli světlo a mohli nalézt cestu domů. Děkuji. Federále de la sinistra. Za konfederální skupinu eh, eh, Spojené levice, Severní levice, paní Cimr. Meine, meine Herren, Pánové předsedové, my vlastně se tady točíme v kruhu a je mi to líto. Stále ještě nemáme konkrétní odpovědi, co se bude dít a to skutečné dilema trvá. Nikdo nemá ponětí, jak se z něho dostat. Pokud se zmiňujeme o Velké Británii, tak vždy s plným respektem jak pro ty, kteří se rozhodli pro Brexit, ale i s plným respektem pro ty, kteří Eh, tento víkend demonstrovali na ulicích a i s respektem vůči těm, kteří podepsali petici za revokaci článku 50 a máme úctu i vůči Britům, kteří budou pasivně postiženi důsledky Brexitu tím, že v té zemi žijí máme stoprocentní úctu i vůči této sněmovně, která stojí před dalším kolem evropských voleb a přejeme si, aby voliči zde mohli vyslat své představitele. To ale dává smysl pouze, když tady budou uh, po své volební období poslat sem někoho, kdo zde pak setrvá pouze půl rok či eh, pár měsíců, nedává smysl. Obracíme se na eh, všechny, kteří mohou se pokoušet eh, obdržet jakoukoliv odpověď od britských ostrovů. Obracím se na pana Tuska. Mm, Nepřejeme si eh, Brexit bez dohody, neuspořádaný Brexit. Pokud by ale k němu mohlo dojít, tak prosím chraňme životy, existenci těch, kteří v této situaci eh, jsou, budou. Zároveň chci vědomně zdůraznit, eh, tuto záležitost i v, za přítomnosti jak představitele Irské republiky, tak Severního Irska. Pokud neexistuje žádné řešení pro výstup z celní unie a e, pokud se chceme tedy držet e, dohody z Velkého pátku, která se snaží zamezit pevné hranici, tak i zde s plným respektem irských obyvatel chci prohlásit to, že kdybyste měli požadovat referendum za jednotu svého ostrova, že bychom takové referendum měli pak podpořit i my. della della. libertà e eh, eh, Za pan Faráž za FDD. Já bych řekl, že jako bývalý eh, Brit, ne, belgický premiér, že to byl polní maršál Hejk, který tehdy řekl, že se nechceme podvolit dominaci a posléze on právě eh, pokořil Německo na západní frontě. Ne, eh, vysmívejte se mu, měl byste se ho vážit, ale to snad zhrnuje váš přístup eh, k Britům. Ono opravdu se jedná o národní ponížení a zároveň o politický pad. Premiérka nemá ani odvahu, ani vizi eh, zhmotnit své sliby, totiž vyvést náš z EU a to v pátek 29. března. Nedochází k tomu a my jsme svědky zrady eh, v pomalém záběru. Snad největší zrada v historii našeho národa a důvodem je ta smlouva o vystoupení. A vracím se k první světové válce. Tam po válce byla Versajská smlouva a tady se zdá, že je určitá obdoba. 39 miliard liber budeme platit a nic z toho nebudeme mít. Máme zde anexy části našeho území a to je Severní Irsko. Smlouva je neakceptovatelná, je špatná, zatím nehovoříme pro Brexitu a ono to neprojde, ta hododa. Možná se vzrušujete, co se bude odehrávat v parlamentu příští týden. My to víme, co se odehráje. Oni se vrátí, budou mít něco o celní dohodě a o volném pohybu občanů. Ale dokonce, i když se jim to podaří, jedna nevyhnutelná záležitost spočívá v tom, že my se ubíráme směrem prodloužení žádosti v rámci článku 50 a já se táž, Opravdu si to přejete? Přejete si, aby Brexit dominoval vaše záležitosti, aby se vám neustále vměšoval do vašich ambicí? Přejete si spochybňovat své volby a znovu si sem pozvat velký počet poslanců, kteří si přejí odejít, aby vám zde byli přítomní? Přejete si, abych zde znovu zasedal já? No vidíte. A kvůli čemu to všechno? Protože Brexit se i tak stane, pane Tusku. Pokud se domníváte, že si Britové rozmysleli záležitost Brexitu, tak žijete v určité mm, eh, mlze téměř 20% stále ještě je pro odchod a právě odchod by vyhrál ve druhém referendu a to ještě větší většinou. Proč si dělat tu námahu? Já zde vyjadřuji hold panu Junkrovi a všem ostatním. Vy jste si nádherně připravili scénář, kdy nemá dojít k dohodě a odchod bez dohody, dokonce se hovořilo, že i při odchodu bez dohody by nemusela vzniknout tvrdá hranice v Irsku. Tedy eh, já chci navrhnout, abyste zamítli britskou žádost o prodloužení delší než do 12. dubna a my si tím pádem budeme moci všichni pokračovat ve svých dosavadních životech. Za ENF pan Betten. Děkuji. Nikdy dříve v té dlouhé a plné mm, dobrodružství a překotného vývoje britských ostrovů došlo k tak flagrantnímu ponižení. Nikdy jsme nebyli svědky takovýchto kvizlinků, kolaborantů a zrádců, jak se tady předvádějí. To ve světových dějinách nemá obdobu vidíme bezpodmínečné vzdání se práv eh, v podobě této dohody. Tak s námi nikdo nikdy nezacházel. Zde ti, kterým jsme svěřili zodpovědnost postarat se o nás, nás odevzdali eh, cizí moci Evropské unii. A ještě se vše neudálo. Stále ještě paní Majová zde eh, prosíká. Pokud 29. března neodejdeme z EU, to bude konec demokracie ve Spojeném království. Smyšte se s tím. Žádný národ, který si přeje svobodu, nemůže být navždy zotročen žádná dohoda o vystoupení, žádná dohoda o budoucích vztazích. Nic nesváže ruce národu, kteří, který chce být svobodný v Británii může být jakýkoliv právní akt britského parlamentu zrušován a odložen. Žádný budoucí parlament nemůže být, mít vládu na věky a žádná unijní smlouva či dohoda nemůže platit věčně. My stále ještě z boží vůle můžeme odejít 29. března, pokud se tak nestane, tak britská strana UKIP povede boj za osvobození britského národa do budoucna a pokud se to podaří, tak už dokonce i eh, v volební kampani a ve volbách v květnu. Nezařazené paní Doc. Děkuji, pane předsedo pátek 29. března se měl stát historickým dnem, dnem významným pro Spojené království, dnem, kdy po 40 letech členství v evropských institucích se Spojené království opět stane nezávislým národem. Národem, který bude spolupracovat s Evropou, ale bude osvobozen od federalistické agendy Bruselu, osvobozen od těch, kteří se snaží ovládat naše zákony a naše osudy. Po dvou letech vyjednávání premiérka podepsala dohodu, ale už dvakrát tato dohoda nebyla schválena v britském parlamentu. Podle této dohody by odchod Severního Irska proběhl za jiných pravidel než odchod mm, britského ostrova a e, tam hovoříme o e, právní nemožnosti odstoupit, e, odejít. Snažíme se odejít uspořádaně, ale tato dohoda by porušila územní integritu a i ústavní integritu Spojeného království. My, unionisté, nejsme ochotni takovouto cenu zaplatit. A ještě dám panu Tusku, panu Bulmanovi jednu radu. 17,4 milionů britských voličů signalizovalo svou touhu odejít z Evropské unie. Myslím si, že jste jim dlušní určitou úctu a měli byste uznat jejich demokratickou volbu, než abyste se soustředili na všechny ostatní. A panu Verhofstadtovi řeknu, britský parlament už hlasoval za jednostranou dohodu týkající se britských eh, práv a práv eh, unijních občanů Británii, takže to udělejte rovněž. A Eh, paní Cimer, dohoda z Belfastu obsahuje princip souhlasu. Pouze se souhlasem severních Irů by mohlo dojít ke změně ústavního statusu severního Irska a měla byste si to pamatovat. Lewandowski. Slovo má pan Lewandowski. Pane prezident. Pane předsedo, eh, polští občané v zemi budou pravděpodobně překvapeni hlasem pana Legitky. Totiž, že on hovoří, jako kdyby mu Brexit byl sympatický, jako kdyby ho podporoval. Ale jeho vlastní strana, která má v Polsku většinu, zatím mm, klade odpor po Lexitu a říká, že nechce, aby Polsko vystoupilo z EU lekce, kterou dává všem Brexit, by měla být na paměti ve všech státech, včetně Polska. Zatím Jediným pozitivním výsledkem Brexitu jsou demonstrace na podporu Evropy na britských ostrovech a mlčení těch, kteří ještě v roce 2016 byli potenciálními následníky Brexitu. Alespoň tak se o ní hovořilo. Co nás ještě učí Brexit Story? Učí mě o to, o dopadech politické nezodpovědnosti když vlastní národ postavíte před volbu, černovínovou volbu a pak nejste schopni unést rozhodnutí tohoto národa po politické stránce. Děkuji, dvě minuty, pan Gualtieri. You, Děkuji, paní předsedkyně. Vlastně jenom dva dny nás dělí od dne, kdy měl nastat Brexit a pořád nevíme, kdy, jak a vůbec jestli k tomu dojde. A toto hodně říká o způsobu, jak britská vláda vedla celý ten proces. Nicméně také hodně to říká o lžech a výmyslech eh, těch brexitýrů, tak jak to prodali všechno před referendum, referendem a v podstatě teď narazili na realitu. A mm, teď čelí eh, těm důsledkům, které to bude znamenat eh, a mm, i proto miliony eh, občanů v Británii, v Londýně vyšly do ulic a chtějí lepší budoucnost pro svoji zemi. A co je také jasné, řešení mm, té slepé uličky je v Londýně, ne tady ve Štrasburku či v Bruselu. A pondělní hlasování v dolní sněmovně Eh, dalo naději, že se vyřeší tato slepá ulička a mm, kdy mm, tedy se eh, snaží parlament teď mít pod kontrolou tento proces a uvidíme, jak dolní sněmovna, tedy parlament, s touto kontrolou naloží. Eh, politické deklarace vždycky lze zrevidovat tak a v tom směru, aby se utužili vztahy s EU a my si myslíme, že to není jenom možné, ale je to vítané. Na druhé straně, pokud dolní sněmovna nedá ne, ne, ne, nebude, nedosáhne jasné většiny pro celní unii, jednotný trh a podobně, tak potom eh, dojde k vážnému rozhodnutí. Pokud Spojené království rozho- eh, požádá o delší prodloužení, samozřejmě Ehm, mm, takže to neznamená ale, že se znovu bude jednat o smlouvy o vystoupení. Ta je uzavřena, nelze ji revidovat, ale pokud Británie požádá o prodloužení, aby přehodnotila, promyslela si to rozhodnutí o Brexitu nebo aby uspořádala nové referendum, tak potom samozřejmě pak to podpoříme. Pan mm, ne, předsedo Tusku, v tom naše frakce měla vždycky jasno, protože my mm, víme, historie nás poučuje, jak říkal Guy, my vždycky jsme to opakovali, my respektujeme referendum, ale pokud Spojené království neodejde, tak budeme slavit a nikdy neuděláme nic, abychom této možnosti zabránili. Mr. Nicholson, one minute. Nicholson, minuta paní předsedkyně. Já už jsem na začátku říkal, že tohle je eh, strmý spát a měl jsem pravdu. Zklamáni jsou i ti, kteří Eh, které já, kteří mě volí a které já zastupuji. A říkal jsem, že nikdy nepřistoupí na situace týkající Serského moře. A pokud jde o dohodu s Belfastou, mezinárodní dohodu, kterou řada z vás podporuje, to je dohoda, kde, u které se velmi často zapomíná na její základní předpoklad, a to je souhlas. A já říkám, je potřeba naslouchat všem severním Irsku, nejenom těm, kteří křičí nejvíc na hlas. Jsou zde i ti, kteří velice tiše eh, jednají a chtějí zajistit Norsk, eh, severnímu Irsku a Spojenému království a vlastně Evropské unii slibnější budoucnost. A já myslím, že musíme odstoupit od těch eh, prohlášení směřujících do minulosti. Musíme se spíše soustředit na budoucnost. A já mám nadále, paní předsedkyně, obavy. Mám obavy, že je zde nebezpečí nárazu. Není to ničí chyba ani pana Toska, ani pana Barniera, nikoho, ale je to nebezpečí, nebezpečí nárazu. A já doufám, pane Tusku, že zajistíte, aby k tomu nedošlo. A já jsem naslouchal, co jste říkali. Paní předsedkyně, i na vás se obracím. To by mohl být opravdu, stejně jako v případě mého skotského kolegy, můj poslední projev po 30 letech. Je to dlouhá doba, kterou mám za sebou, byl jsem tu rád a velmi rád jsem spolupracoval s řadou z vás a doufám, že jsem zastupoval zájmy voličů v Severním Irsku s úctou. Děkuji. Děkuji, pane Nicholsone. Úplně jsem opomněla, že jsem měla zmínit, že